plenárního zasedání nemáte-li žádné připomínky, tak předložím i usnesení, která jsme přijali všem orgánům, dneska teda, které jsme přijali všem orgánům, všem kompetentním orgánům a proto prohlašuji naše dnešní zasedání